Señorías, la sesión. Dámy a pánové, zahájíme opět naši práci. Nejdříve bych chtěl přednést dvě sdělení. Za prvé, pan Ignacio Iguardans předložil svou rezignaci na poslanecké místo v Evropském parlamentu od 23. dubna a podle článku 4 odstavce 1 jednacího řádu konstatuji uprázněné místo k tomuto datu a budeme o tom informovat příslušná národní místa. Druhé sdělení při svém zasedání 20. dubna výbor Jury ověřil pověření Daniela Bautista a Daniela Lupena a potvrdila, potvrdila, potvrdil tento výbor, že jejich mandát má být potvrzen. Tedy jejich mandáty jsou právoplatné a nyní přejdeme k projednání bodu pořadu jednání a nejdříve budeme projednávat zprávu pana Kroliho, v době ochrany autorského práva a ročních právech s ním souvisejících. Pan Kroly má slovo na šeřmety. Děkuji, pane komisaři. Chci poděkovat všem kolegům, kteří jsou zde dnes přítomni. Rozšíření autorského práva a podmínky ochrany byly pro nás dlouhou cestou, zejména proto, že velké množství osob neví o